Dobré dopoledne, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás přivítal na naší schůzi. Dosáhli jsme kvóra, takže zahájíme schůzi. Většinou, když se zahajuje, tak lidé ještě přicházejí. Můžeme schválit návrh pořadu jednání, pokud nemáte tady žádné námitky. Tak je schválen, děkuji. Bod číslo dvě, sdělení předsedy. Naše zasedání je vysíláno přes webstream. Máme zde také kamery. Tady trošku máme vždy problém, hlavně prosím, mačkejte ten správný, správné tlačítko na mikrofonu. Je to to tlačítko, které je před vámi nalevo. Co se týče přijaté korespondence k dnešnímu dny, eh, bylo to rozdáno členům, především Eh, co se týče dotazů, které položili sekretariátu. Co se týče konferencí, máme 4. září konferenci s evropskými velvyslanci. Je to u příležitosti výroční konference vedoucích delegací. Je to 3. až 7. září, bude se to konat zde v Bruselu. Zde eh, externí služba se rozhodla, že se dostaví do Evropského parlamentu v úterý, a to 4. září. Odpolední zasedání je naplánováno následovně. Ve 3 hodiny až 3.45 výměna eh, názorů s panem předsedou Šulcem. Dále ve čtvrtě na 3 až do 6 eh, máme zasedání výboru a potom také eh, předsedy delegací. Úvodní poznámky od pana Broka, Michaela Kašmana a zástupců Evropské služby pro vnější činnost. Dále máme ad hoc pozvání od jiných eh, výborů a předsedu delegací v 6 hodin. Je recepce, kterou pořádá pan předseda Schulz u příležitosti nebo pro bilaterální a regionální kontakty. A externí služba se dostaví v počtu 140 velvyslanců, budou tam také vedoucí delegací, dále zástupci výborů, delegací, je to omezeno pouze na předsedy a zástupce, takže pokud budeme mít 140 lidí, tak doufám, jakou místnost budeme používat. Ještě to nevíme, takže musíme zajistit eh, velkou místnost, abychom se tam všichni vtěsnali. Děkuji, jste tady spokojení. Stávající situace, jak probíhá vyjednávání trialogu. Co se týče MFA, rámcového nařízení MFA, návrhu eh, pro Evropský parlament a radu. V podstatě máme obecná pravidla pro poskytování mikrofinancí třetím zemím. První trilog se konal 5. Metín Kazák je naším zpravodajem v tomto případě. Bohužel Metín není přítomen. Nemáme žádné poznámky za jeho stranu, takže až přijde Metín, tak ho požádám, aby řekl pár slov. Co se týče eh, obchodních preferencí s Pakistánem, mimořádná opatření, je tady návrh na řízení ze strany Evropského parlamentu a Rady, abychom měli tyto preferenční obchodní preference. Pan Merera je, pan předseda je tedy zodpovědný, je, budeme to projednávat 14. června Eh, nebo měli jsme to projednávat 14. června, nicméně dánské předsednictví nebylo přítomno, takže jsme vzali v úvahu některé pozměňovací návrhy, které byly přijaty na plenárním zasedání eh, v roce 2010, eh, které v podstatě požadují, abychom odstranili tarifní kvóty a zavedli zjednodušený postup, co se týče odstranění některých produktů z preferenčního seznamu. Nicméně jsou tady různé názory na tuto situaci. Například parlament nechápe stanovisko rady, proč se mají měnit podmínky těchto preferencí, protože to musí být předmětem jednání s Pakistánem, ne tedy dovozních kvót, také jsou tady omezení, co se týče surovin, které se používají při výrobě produktů, které jsou pokryty v tomto nařízení. Pokud tomu rozumíte, tak toho víte asi více než já a já jsem byl dokonce přítomen. Takže Tady máme další bod, tam nedošlo v žádné dohodě, takže eh, se obávám, že nás očekává velice zdlouhavý, náročný triok. Eh, přeje si někdo k tomu něco říci? Není tomu tak, eh, takže <laughs> díky bohu. Bod číslo čtyři. Máme komunitní režim pro kontrolu exportu, transferu vyjednávání a tranzitu produktů e, zboží dvojího užití. Děkuji mnohokrát. Ano, teď se dostáváme k tomu e, důležitému bodu, to je tedy důležité, já jsem právě přicházel. Takže mi řekla, abych si pospíšil. E, budu hovořit švédsky, takže prosím, použijte sluchátek. Tady ti, kteří chtějí sledovat. Som jag beskrev även förra gången när vi talade om det. Kontext. Kontext tohoto návrhu tady asi nemusím obšírně popisovat. Jde o to, že tyto seznamy se seznamem zboží dvojího využití eh, by se zjednodušily, jejich přijímání zrychlo. o tom už jsme tady hovořili. A protože se vždycky vyskytují problémy s aktualizací, protože se musí postupovat eh, Eh, prostřednictvím řádného legislativního postupu. Jde také ale o možnost penalizovat eh, ty, kteří porušují tato pravidla. A vzhledem také k rychlému technologickému pokroku musíme mít velmi flexibilní a rychlý eh, postup, jak můžeme tyto seznamy co nejrychleji aktualizovat. Ale kromě toho tady existuje ještě aspekt související s hospodářskou eh, soutěží, protože u nás máme řadu podniků, které působí v této oblasti a podle mě by byla škoda, kdyby teď byly znevýhodněny vůči ostatním zemím, protože jiné státy eh, eh, také aktualizují své seznamy. A proto bychom měli tento návrh co nejdříve přijmout. Myslím, že tady neexistuje, neexistují nějaké politicky sporné otázky. To se ukázalo už během naší diskuse i během diskuse s radou. Při tom všem vyšlo najevo, že to jsou eh, víceméně technické otázky a já si myslím, že by bylo špatně, kdybychom tady eh, v rámci legislativní práce, eh, v rámci legislativní práce zabředli do technických detailů. Jde o to, jak neohrozit eh, evropskou konkurenceschopnost tím, že budeme mít eh, pomalou aktualizaci seznamu. Doufám, že i v budoucnosti při podobných revizích budeme mít eh, efektivní a transparentní systém, jak postupovat, aspoň cíl mé práce. Naším úkolem jako parlamentu je zajistit obecnou kontrolu, ale ne, aby ta eh, kontrola byla na mikroúrovni a zasahovala do technických podrobností. To, eh, to naším úkolem rozhodně není. Jinak si myslím, že ten původní návrh komise je kvalitní, rada s tím víceméně souhlasí a pokud někdo nemá žádné větší námitky, tak bych byl rád, kdybychom mohli upustit od tohoto mikromanagementu a spíše se zaměřit na obecnější kontrolu. To je aspoň můj názor. Uh, thank you, Christopher. Uh, Děkuji mnohokrát, Kristofe. Francesca, prosím. Děkuji mnohokrát. Chtěla bych poděkovat za tuto zprávu. Opravdu, podle mého názoru, jsou zde dva důležité aspekty. Na jedné straně zmiňujete problémy průmyslu, které mohou vzniknout. A na druhé straně máme také bezpečnostní aspekty celé této záležitosti, takže to musíme patřičně zvážit. Myslíme si, že by mělo být eh, možné a důležité mít seznam těchto daných zemí, aby komise mohla velice rychle reagovat na vývoj situace v jednotlivých zemích, aby se mohly omezit eh, Eh, vývozy do konkrétních zemí. Eh, co se týče těchto eh, seznamů produktů, tady máme nové produkty, které se dostávají na trh a tady je podle nás důležité mít náležitou diskusi, abychom měli možnost také udělat hodnocení ex ante. Bylo by smutné, kdybychom měli základní nařízení, které by vypadalo tak, že děláme veškeré kontroly předtím, než tyto produkty jsou zavedeny na trh. Takže musíme vycházet z základního nařízení, čili z jakých podmínek se budou přemysťovat eh, ty jednotlivé porušky z jednoho seznamu do toho druhého a myslíme si, že by bylo dobré, abychom počkali na to, jak bude vypadat eh, základní nařízení, co bude zajišťovat předtím, než budeme mít eh, aktiv přenesené pravomoci, abychom věděli, za jakých podmínek poskytujeme aktiv přenesené pravomoci a jak bude komise rozhodovat o konkrétních věcech a to je tedy poznámka za zelené k tomuto bodu. Děkuji. Někdo další se chce vyjádřit k tomuto bodu? Není tomu tak, takže v tuto chvíli předám slovo eh, zástupci komise, pan Paolo Gazotti, prosím. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat panu zpravodaji za vynikající návrh, eh, za velice rychlý postup, který probíhá, protože, jak bylo řečeno, v případě tohoto konkrétního nařízení které je důležité, abychom postupovali rychle. Nebudu vás nudit eh, těmi prvky, které jsou v tom nařízení, eh, které byly eh, řešeny před pěti dny a chci zajistit, aby naše vývozci mohli využít aktualizované verze daného režimu co možná nejrychleji. Mám několik poznámek k pozměňovacím návrhům, které byly předloženy. První pozměňovací návrh se týká otázky poskytování informací výboru. V tomto ohledu chci říci, že komise si myslí, že text nařízení by měl vycházet z těch tabulek, na kterých jsme se dohodli mezi třemi institucemi, takže si myslíme, že bychom se měli držet tohoto rozhodnutí a potom pozměňovací, pardon, úvodní ustanovení 9, ke kterému jsou pozměňovací návrhy, by se měl držet toho standardního vyjádření. Co se týče druhého pozměňovacího návrhu, to je dobrý nápad. Je patrné, že je tady větší konzistentnost, která je vytvořena pozměňovacím návrhem, který je předložen parlamentem a velice rádi jej podpoříme. Co se týče pozměňovacího návrhu číslo 3, nevidíme upřímně řečeno potřebu takovéto změny, protože akty v přenecené pravoci mohou být vždy odvolány eh, na dobu na určitou. V případě návrhu komise Pochopitelně v tomto kontextu si uvědomujeme, že parlament chce být eh, pravidelně informován aby věděl, jak to vypadá v oblasti aktu v přenesené pravomoci. Máme tady základní nařízení v případě těchto produktů, že musíme každé tři roky podávat zprávu o implementaci tohoto nařízení. To je součást této zprávy, potom máme 6 let, ta druhá zpráva, kterou musíme tedy vypracovat a předložit podle článku 25 daného nařízení, která umožňuje, abychom nemuseli podávat zprávu každé tři roky, ehm, protože to běžné pravidlo je pět let. Poslední poznámka, která se týká dotazu, který byl položen zástupkyní zelených, podmínky, co tedy bude na seznamu, co se bude odstraňovat. To vše už je stanoveno v daném nařízení. Musí to být v souladu s rozhodnutím, které padnou v rámci těch čtyř režimů, které v zásadě stanoví mezinárodní povinnost členských států, kde jsme také členy Evropské unie v tomto ohledu, takže komise tady nemá velkou míru volnosti, co se týče těch jednotlivých položek. Tyto položky jsou rozhodnuty v těchto režimech, kterého se členské státy účastní a to nařízení jasně stanovuje, že to musí být v souladu právě s tímto nařízením. Takže to je jenom na vysvětlenou. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji. Chtěli byste ještě k tomu někdo něco říct? Vidím tady jeden stínový zpravodaj se hlásí. E, děkuji, pane předsedo, za slovo. A omlouvám se, že jsem přišla o něco později. Kromě tedy práce našich stínových zpravodajů si myslím, eh, že bych eh, chtěla položit několik dotazů, jednak panu zpravodaji, ale i komisi. Jeden dotaz se týká postupu. Proběhla konzultace o zelené knize, bylo to do 31. října 2011. Já osobně jsem předložila několik návrhů, ale bohužel nevím, jak to eh, dál dopadlo což mě lehce znepokojuje, protože to trvalo dlouho. Víme, že technologický vývoj je rychlý, na to poukazují i ostatní stěnoví zpravodajové. Takže pokud nebudeme dostatečně rychlí v našich vlastních postupech, tak eh, ztrácíme čas a to je také špatný signál občanské společnosti a dalším aktérům, kteří je, se účastnili diskuse ohledně této knihy. Takže bych ráda znala aktuální situaci, zda tedy eh, jsme vzali v úvahu, kdo bude členem této komise, která eh, rozhoduje o těchto eh, produktech, protože tato komise má rozhodovat. To by bylo důležité. Dále otázka kategorizace některých technologií. Hovoříme o dvojím užití zboží, Chtěla bych slyšet také od ostatních. Zda můžeme mít kategorie, které lze identifikovat pro jedno užití s konkrétním cílem, za konkrétním účelem, kdy dochází k porušování lidských práv v některých situacích. Vidíme, že technologie Eh, že tyto technologie mohou cenzurovat lidi, mohou je sledovat eh, třeba v Iráku, v Syrii, čili mohou být využity represivními režimy. A technologie jsou zcela zásadním nástrojem, jak eh, vyhledat disidenty, obránce lidských práv. Máme prohlášení od lidí, kteří jsou ve vězení, kteří čelili nejrůznějším obviněním, kdy se jim vytiskly e-maily, byly odposloucháváni a bohužel ta technologie, která umožňuje tento typ represí, je často vytvářena a vyvážena, tedy v Evropské unii a vyvážena od nás. Takže nesmíme eh, nějak mísit všechny tyto systémy, ale měli bychom mít samostatnou kategorii všech těch nejhorších možných systémů, které mají jedno jediné užití a mohou, může to vést ke potlačování lidských práv. To by tedy bylo skvělé, kdyby to tam mohlo být. A dále otázka vynocování a hodnocení. Myslím si, že eh, stínový zpravodaj zcela správně poukázal na to, že se tady ty záležitosti neustále mění. Technologie se neustále vyvíjejí, čili co je pravda dnes, se může být něco jiného příští měsíc. Je zde také úvaha, že by se dělalo hodnocení třetích zemí, sektorů, technologií a to tedy průběžně na celé úrovni Evropské unie a co vynucování, protože chceme být eh, v této oblasti na trhu. A co se týče vynucování, jakéhokoliv omezení obchodu nebo sankcí je velice často na úrovni členských států. Je tedy správná chvíle, abychom měli nějaký subjekt, který zajistí členským státům, že toto uplatňování bude spravedlivé, abychom měli rovné podmínky. To jsou tedy mé dotazy. Děkuji vám, paní Šáke. Mám k tomu ještě jednu poznámku. V Británii jsme zjistili, že společ, jsou určité společnosti, které se vám mohou nabourat do počítače nebo do mobilních telefonů. To určitě eh, neplatí jenom pro třetí svět, ale také pro vyspělé země. Tak Christopher se asi bude chtít vyjádřit na závěr a potom dáme ještě slovo komisi. Já nevím, jak odpovědět na vaši otázku, ani týkající se čeho zelené knihy a toho volného místa v komisi, ale jednu věc vím. Zazněla tady řada relevantních otázek týkající se podstaty nařízení o dvojím použití, ale my se budeme jednou zabývat celým tím systémem, ale v této zprávě se zabýváme jednou jedinou věcí. Jde o rychlost a efektivní eh, aplikaci nové legislativy. Máte pravdu, když říkáte, že technologie se může neustále měnit. A to je podle mě nejlepší argument pro mou zprávu, že nemůžeme používat řádný legislativní postup pro tyto věci. A v podstatě to je argument eh, i k tomu, co říkala paní Kelle. Já chápu, co jste říkala o těch seznamech a technických specifikacích, ale my potřebujeme eh, mít eh, možnost eh, rychle přijímat tyto seznamy. Takže těch argumentů je mm, celá řada relevantní a já se k tomu později vrátím, ale tady nám jde skutečně jenom o co nejrychlejší a transparentní postup. To je podstata mých pozměňovacích návrhů. Možná, že komise eh, bude eh, moci zareagovat na některé z těch otázek. Dáme jí druhou šanci, aby na to mohla odpovědět. Pan Gazoty z komise? Uh, yes, on the, um, I can tell Já vám mohu říci, že vítáme eh, jakékoliv rozhodnutí o navýšení eh, míst v komisi. My už teď ale máme úplný tým pro dvojí využití a doufáme, že dojde eh, k rychlému rozhodnutí ohledně zelené knihy a že budeme moci rychle vyhodnotit používání tohoto mechanismu. Hlavní Myšlenka té zelené knihy bylo to, že provedeme konzultace a na základě nich potom komise předloží vám zprávu o implementaci nařízení a, na, a následně z toho mohou vzejít nové návrhy, které se mohou ubírat různým směrem, ale v té knize už vidíte určité alternativy. Objevují se tam názory na to nařízení o dvojím užití a na tom, co se provádí eh, ve členských eh, zemích ze strany orgánů, které mají na starosti schvalování eh, licencí na export. Dále si musíme vědomit, že máme vnitřní trh a že ten musí fungovat i pro toto zboží, pro dvojí užití. protože rozdíly v těch režimech mohou mít eh, dopad jak na ty cíle v oblasti bezpečnosti, protože některé země mohou mm, mm, eh, zpřístupnit to zboží lidem, kteří eh, s tím možná nebudou mít dobré úmysly, ale potom jde také o to, jak funguje vnitřní trh a jak zajistit konkurenceschopnost našeho exportu. K načasování vám chci říci, že bychom byli rádi, kdyby eh, se podařilo do konce roku dospět eh, k výsledku. Doufám, že to bude na podzim, možná i dřív. Jak už jsem říkal, každý členský stát eh, se může rozhodnout, že chce určité technologie mít pod kontrolou, ale pokud to chceme mít eh, koordinovaně i na evropské úrovni, tak o tom musíme diskutovat. Jsou tady určité argumenty pro, ale jsou tady také argumenty v tom smyslu, že by to mělo být ponecháno na rozhodnutí členských zemí, ale potřebujeme ale musí se to asi rozhodnout politicky. Rychle, rychlý vývoj technologií, jak říkal správně pan zpravodaj, je jedna z věcí, kterou se snažíme řešit tímto nařízením, tak abychom mohli adaptovat eh, tu přílohu několikrát za rok, nejenom jednou za dva roky, jak tomu bylo dosud. Děkuji. Já vám děkuji. 22. června je lhůta pro vzkládání pozměňovacích návrhů přijetí zprávy 11. nebo 12. července a hlasování na plenárním zasedání v listopadu. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu, to je ano, delegace do Peru a Kolumbie. Mario David a Bernd Ant tady bohužel nejsou, takže to odložíme, ty, tento bod, až tady jeden nebo druhý bude. Bod číslo 6. Dohoda mezi ES a Izraelem, posuzování shody a akceptace průmyslových výrobků. CAA dodatkový protokol k Evropsko-středomorské dohodě. Pokud vím, tak tu dohodu máme a chci se zeptat, jestli se k tomu někdo chce vyjádřit. Za EPP tady nikdo není, anebo přeci. Máte slovo. Well, Uh, Děkuji vám, pane předsedo. Pan Brok a pan Moreiro spolu podepsali dopis, který eh, se projednával na AFETu a který s tím souvisí. Ale je potřeba si vyjasnit interpretaci prvního odstavce, tedy jaké právně závazné záruky může komise dát parlamentu, že nebude docházet k akceptování toho, že izraelské orgány odkazují na článek 9 a že se to stahuje i na území, která eh, spadají pod eh, izraelskou kontrolu od roku 67. Je to právní otázka a bude se to muset vyjasnit pro budoucnost. Co tím eh, máme na mysli právně závazné záruky? Mezi Evropskou unii a Izraelem už eh, platí asociační dohoda. V rámci ní probíhá výměna, obchodní výměna a je tady implicitní mechanismus jehož prostřednictvím evropské orgány mohou ověřovat, eh, odkud pocházejí produkty, jestli jsou tady z okupovaných území a nebo jestli pocházejí z území, eh, jejichž příslušnost k Izraeli není uznávána Evropskou unii. A to se tedy dotýká i tohoto bodu. Otázka ale je, jak si vyložit ty právně závazné záruky. Znamená to, že komisi zažalujeme, když ta povinnost nebude dodržena. To si budeme muset eh, nějakým způsobem eh, vyjasnit, aby bychom to rádi iniciovali, abychom věděli, jak s tím naložit. Já vám děkuji. Je tady někdo za socialisty, kdo by se k tomu chtěl vyjádřit? Bert, Týká se to CAA. E, má, nebo mám se tady liberálu nejprve a potom e, vám dát slovo ještě jednou. Ano, děkuji. My jsme eh, včera vyjednávali kompromis. To dostanete ještě. A opravdu eh, bychom rádi měli právně závazný eh, systém a proto bychom tam rádi měli legally binding assurances. Yeah, thank you, Chair. I'm... Ani Šake. Naše skupina by o tom chtěla nechat hlasovat. Chápeme, že některé z těch otázek ještě nejsou úplně eh, vyřešené, ale i tak si myslíme, že tento výbor by měl rozhodnout, aby, a že by neměl docházet k průtahům. Asi bychom si měli uvědomit, co je naší povinností tohoto výboru, tedy i celého parlamentu. Uvědomujeme si citlivost některých těch otázek, ale už jsme to prodiskutovali a teď musíme hlasovat. A trochu jsem rozčarovaná z toho, jakým způsobem se to tady projednávalo. Za zelené, paní Kele, my jsme spokojeni s kompromisem, už bylo dosaženo. Eh, byla tady otázka o tom, co to znamená právně závazné záruky, samozřejmě to souvisí s mezinárodním právem. Spíše bychom se měli ptát, co by eh, byly nezávazné záruky. A, nebo jaké záruky nám eh, parlamentu tedy může komise dát. Myslím, že to tím vyjasněme, když dáváme eh, tady výraz správně závazné záruky. Že to nejsou jenom závazné záruky. jsme každopádně spokojeni s tím kompromisem, který se podařilo vyjednat. Bert, ještě jedno. Ten, e, e, my to rozhodně neprotahujeme, ale je potřeba postupovat po jednotlivých krocích, dodržovat kondicionalitu, ale později e, v říjnu by to mělo být schváleno a do té míry si myslím, že nedochází k průtahům, ale že jsme stanovili jasné podmínky pro tento proces. Děkuji, eh, Berte. Ještě někdo další se hlásí o slovo? Já jsem tu otázku eh, vznesl, aby se o tom vědělo. Neříkám, že to je vyřešeno, neříkám, že nedodržíme ten kompromis a budeme hlasovat pro. pro. ECR position is uh, to thank all of... ECR má následující postoj. My děkujeme za uh, konstruktivní uh, spolupráci. Ještě pořád máme určité pochybnosti o znění odstavce 1. Nejsme proti té ústní otázce, ale eh, asi eh, se držíme hlasování, pokud se eh, o tom nechá hlasovat. To je postoj naší skupiny. A chci se vrátit k tomu, co říkala paní Kele. Byl bych rád, kdyby nám komise mohla říci, co si o tom myslí. Ještě Gue, chce k tomu něco říci? Helmut? Já bych chtěl jménem GUE Engel vám říci, že i my podporujeme tento kompromis. A k té diskuzi tady bych chtěl dodat, že bychom si měli vyjasnit, co to znamená právně závazné záruky. A rozhodně bychom neměli vytvářet další nejasnosti. Takže připouštíme eh, tuto otázku. Já jsem se právě chystal eh, předat tu otázku komisi, aby nám eh, komise řekla, co si o tom myslí a co je podle ní právní závazná záruka. Pan Monos za komisi. Paní Muñoz, Komise eh, si eh, vyslechla všechny vaše připomínky. A až tu otázku od vás formálně dostaneme, tak eh, si připravíme odpověď na plánní zasedání. Ale nemyslím si, že by teď měla komise vyjasňovat eh, to změní, které eh, dostaneme v podobě té ústní otázky. Odpovíme, až na to přijde řada na plenárním zasedání. A hlasovat se o této ústní otázce bude zítra. Ale paní Kele ještě se hlasí o slovo. Pokud eh, nebude přijat kompromis, tak bych ráda měla oddělené hlasování o tom, co jsme navrhli my, místo toho odstavce aby to nespadlo pod stůl, pokud ten kompromis eh, nebude přijat. EPP nechce mít legally binding. Možná, že byste nám to, pane předsedo, mohl vyjasnit vy. Pokud ten kompromis eh, nebude schválen, tak chceme oddělené hlasování o našem návrhu. EPP to mohou vyjasnit sami, jaký je jejich postoj. Já musím zopakovat to, co jsem říkal před eh, pár minutami, že nebudeme namítat nic proti slovu legally, ale eh, znesli jsme tuto otázku, aby byla v zápise. A uvidíme, co nám eh, komise odpoví rozhodně to není co, nic, co by mělo ten kompromis narušit. Já to také chápu tak, že kompromis pořád platí a hlasovat se bude zítra. Výborně a Bernd tady už je, já budu muset za chvilku odejít a David eh, bude předsedat eh, místo mě, já musím jít na ad hoc delegaci. Máme, musíme projednat ad hoc delegaci do Kolumbie a Peru, takže kdybyste nám mohl říci, co si o tom myslíte. Děkuji, pane eh, předsedo, vážení kolegové. K tomu všemu ještě bude písemná zpráva a v červenci ještě určitě bude mít příležitost se k tomu vyjádřit, až si to přečtete. Chtěl bych vás jenom eh, velmi eh, stručně informovat o průběhu této delegace do Kolumbie a Peru. To bylo velmi eh, krátká návštěva, jeden den Kolumbie, jeden den Peru. Šlo tam o usnesení, které jsme přijali na výboru a potom jsme to chválili také na plenárním zasedání. Je to určeno těmto vládám a my jsme jim to chtěli vysvětlit osobně Vedli jsme rozhovory s oběma ministry pro zahraniční obchod, také s zástupci občanské společnosti, jak v Kolumbii, tak v Peru. Dále jsme vedli rozhovory s zástupci eh, soukromého sektoru, také s parlamentem v obou zemích. a také jsme eh, vedli rozhovory s náměstkyní ministra zahraničí v Kolumbii a s ministrem zahraničí v Peru a také s prezidentem Santosem a s prezidentem Umala. A já a Mario David eh, jsme vysvětlili, co je smyslem toho usnesení a tím, že musíme mít nějakou závaznou cestovní mapu, kde eh, budou eh, předpisy kající se životního prostředí, lidských práv, eh, duševního vlastnictví a tak dále. A mohu vám říci, že ve všech těch rozhovorech, které jsme vedli, jsme měli velmi pozitivní dojem z reakce našich partnerů. Obě vlády explicitně podpořili, také ty, ty prezidenti podpořili naše snahy kolumbijský prezident také eh, řekl, že to není jenom v jeho eh, zájmu, ale že to je určitě v zájmu celé společnosti a myslím, že můžeme konstatovat, že Ten eh, reformní eh, proces může vést eh, k vyřešení problémů, které ještě přetrvávají a že dochází k, nebo že se vytváří koncensus a myslím, že ty kroky obou vlád by mohly v brzké době vést k tomu, že vznikne taková cestovní mapa mm, a o té se potom eh, bude moci eh, společně diskutovat. Jinak eh, asi mohu říci, že naše cesta byla velmi úspěšná, protože jsme se potkali se zástupci mnoha stran zájmových skupin. Všechny jsme informovali o našem postoji a myslím, že i to přispělo k tomu, že ta reakce byla z obou zemí velmi pozitivní. Děkuji vám za pozornost. Já předám slovo paní Keller a pak zřejmě pohovoří vyslanec Kolumbie a samozřejmě Helmut. Für den Bericht. Ich... Já děkuji za tyto informace. Chtěla jsem ještě položit doplňující otázku. Ta cesta eh, se týkala toho, že by eh, mělo proběhnout slyšení eh, v těch výborech, ale mm, jaká tam panovala nálada, nebo jestli lidé byli spíše kritičtí a k čemu. Jak v tak v Peru, to by bylo zajímavé se od vás dozvědět a eh, ještě k eh, té občanské společnosti, já nevím, s kým jste se přesně potkal, asi to v té zprávě bude podrobně, ale eh, co vám říkali zástupci občanské společnosti, byli kritičtí k té dohodě nebo ne? tak jste říkal, že v dohledné době vznikne ta cestovní mapa. Co to přesně podle vás znamená? Co znamená v brzké době? Bude to příští rok nebo do konce tohoto roku? Good morning, everybody. Helmut. Eh, dobré ráno vám všem. Helmute, prosím. Herr Vorsitzender, auch ich würde noch mal zwei Fragen nachschieben. Erstmal bedanke ich mich für den... Já také chci poděkovat za eh, vaše informace Vím, že ta cesta eh, byla velmi rychle naplánovaná a uskutečněna také eh, vzhledem tomu pozvání a mě, by zajímalo, eh, zajímala reakce občanské společnosti, s kým jste se potkal a kdo tam tedy byl zastoupen na těch slyšeních. Už naposledy, den, když jsme projednávali to naše usnesení, tak jsme se o tom eh, bavili, jak ta slyšení v Kolumbii a v Peru budou eh, probíhat. A zajímalo mě, jestli tam byli zástupci obětí, nebo jestli tam byli nějací jejich zástupci, nebo, nebo lidé, kteří eh, jejich zájmy hájí. A byli tito lidé schopni se vyjádřit nebo vyjádřit nějaký postoj k té dohodě. Eh, A pak chci ještě připomenout, že v tomto týdnu došlo k novému vývoji, eh, jednak eh, došlo k žalobě ve Spojených státech na Santose, což byl bývalý eh, šéf bezpečnostních služeb za Uribeho v souvislosti s mafií. A proto by mě zajímalo, jestli tam padla nějaká zmínka o tomto případu. A potom došlo k um, další oběti z odboru. A zajímalo by mě, co s tím bude dělat um, státní zástupce, se kterým jsme se nedávno setkali který eh, vyjádřil pochybnosti o nezávislosti svého úřadu a to, jakým způsobem může vůbec se ubírat to vyšetřování. Protože, jak víme v minulosti, všichni ti zavraždění odboráři nebyly předmětem mm, vyšetřování. A zajímalo by mě, jestli se to projevilo, nebo jestli bude mít nějaký dopad eh, to slyšení, které se konalo. Eh, Pane eh, Veveslanče, eh, budete chtít zareagovat na otázky nebo ty připomínky, které tady zazněly, nebo k tomu, co říkal pan Lange? No? no? no, no okay. Uh, Bernd, would you like to react? Bernte, budeš chtít zareagovat? Ano, vážení kolegové. V rozhovorech eh, v parlamentu nebyli zástupci mm, organizo- eh, občanské společnosti. My jsme s nimi mluvili zvlášť. V Kolumbii to byla celá šíře. Lidé z univerzit, eh, lidskoprávní aktivisté, novináři. Skutečně zástupci celé občanské společnosti s výjimkou odboru. A samozřejmě jsme hovořili o situaci v Kolumbii a ten náš pocit je, že souhlas s tou dohodou je velice rozšířený, nebo že ta akceptace je velmi velká, že asi 90% všech eh, stran a skupin, eh, možná s výjimkou strany Polo, která je rozpolcená v té věci. Ale i v této straně jsou zastánci mm, dohody. Ta reakce parlamentu byla taková, že je potřeba se dohodnout na té cestovní mapě a e, že to bezprostředně souvisí s podpisem té dohody. Naše požadavky byly výslovně podpořeny i nevládními organizacemi a zase tady v tom panoval velký koncensus. E, že tedy by to mělo být eh, součástí té obchodní dohody. Já jsem ještě potom mluvil s zástupci kolumbijských odborů a ti principiálně tu dohodu odmítají a to z toho důvodu, že pro ně volný obchod není eh, důležitý nebo prostě ho politicky nepodporují. To musíme akceptovat, tento jejich postoj. Ale jinak obecně vzato mám pocit, že eh, ta dohoda je vítaná. I v Peru eh, jsme hovořili s nevládními organizacemi v rámci jednoho semináře na univerzitě. Tam eh, byly zastoupeny různé skupiny. A ani v Peru jsem nezaznamenal nějaké výrazně kritické hlasy proti té dohodě nebo proti té cestovní mapě. Myslím, že v Peru je souhlas s dohodou o volném obchodu ještě větší než v Kolumbii, aspoň podle mého osobního hodnocení. Ten jediný sektor v Peru, který poukazuje na problémy, je mlékárenský sektor, který varuje před dovozem evropských mléčných výrobků. To si v Peru uvědomují a je potřeba poukázat na to, že pro tento sektor panuje dlouhé přechodné období to má platit po 17 let eh, od podpisu eh, dohody. Takže asi to bude důležité, aby to tam zůstalo, aby tím nebyli poškozeně malí eh, zemědělci, aby nebyli mm, zlikvidováni tímto evropským vývozem. A Helmute, k té tvé otázce týkající se justiční reformy a státního zastupitelství, my jsme se v Kolumbii septal, setkali se zástupcem nebo s náměstkem vrchního státního zástupce. Eh, ten je v úřadě dva měsíce. Jde eh, teď o prosazení různých reform, které zajistí nezávislost eh, státního zastupitelství Jde o to, jak se budou řešit horizontální případy, protože mm, někdy ty případy se přesunují mezi různými odděleními nebo se paralelně e, vyšetřují, protože ta horizontálnost tady nebyla vyřešena. A co se týče těch útoků na odboráře, tak proto e, vznikne zvláštní e, oddělení v rámci státního zastupitelství, takže to je celé eh, asi na začátku toho procesu a my bychom to měli ještě více zajistit eh, prostřednictvím závazných eh, pravidel v rámci té cestovní mapy. Dále také Víme, že ve zprávě o beztrestnosti eh, za tyto zločiny, která byla nedávno zveřejněna, se uvádí, že těch případů, které nebyly řádně vyšetřeny, bylo asi 1200. A proto se musí zavést nový systém vyšetřování, aby ty případy eh, z minulosti, a těch je eh, asi hodně, je potřeba se k tomu nějak postavit, eh, říct si, které se musí prioritně řešit a které ještě počkají, aby eh, se nějak zlikvidovala tato záplava asi 1500 nevyřešených případů. A to všechno musí být nějakým eh, jasně, musí být popsáno v, v krocích, které jsou obsaženy v té cestovní mapě. Děkuji. Doufám, že ta zpráva bude k dispozici příští týden, takže bude rozdána. Takže teď se dostáváme k bodu 7 pořadu jednání. Je to rozšíření ustanovení dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou, Evropským společenstvím a Uzber, Uzbekistánem na bilaterální obchod s textilními výrobky. Jenom abych připomněl eh, kontext, než předám slovo zpravodaji. INTA přijala průběžnou zprávu, která se týkala právě těchto otázek spolupráce s Uzbekistánem v oblasti textilu. A myšlenka byla taková, abychom využili postup, který je eh, v postupu 41.3, abychom eh, předcházeli eh, nucené dětské práci, která se využívá při sběru bavlny. Takže to bylo součástí těchto zprávy, bylo to předáno radě a komisi a plenární zasedání, jak víte, eh, následovalo doporučení INTA a postup ještě tedy nebyl ukončen v rámci INTA, čili budeme pokračovat v této práci a obrátili jsme se na předsedu z komise, aby se zúčastnil tohoto zasedání. Pan Devin je přítomen. Eh, bude to pan Cuisson a je na cestě. Omlouvám se ještě nepřišel a za radu eh, a za dánské předsednictví máme tady zástupce vnější služby, pan Maldonado, který je přítomen. Ano, je přítomen, výborně. Takže v tuto chvíli má slovo pan Kutas, aby nás informoval, prosím. Eh, mulțumesc, eh, mulțumesc domnule președinte. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. V první řadě bych eh, chtěl připomenout co se týče té prozatímní zprávy, následující parlament byl konzultován a byli jsme požádáni o schválení prodloužení dohody o spolupráci mezi ES a Uzbekistánem aby tam byl zahrnut také obchod s textilními výrobky. A poté tedy, eh, co došlo k těm zjištěním o zneužívání dětské práce na těch polích s bavlnou v Uzbekistánu. Došlo to tedy na úroveň služeb komise, měli jsme prozatímní zprávu, došlo k majoritnímu hlasování, jak si asi připomínáte, a došlo k rozhodnutí o odložení eh, vyjádření souhlasu se závěry protokolu, dokud tedy nebudou převzaty v potaz i ty naše závěry první řadě bych chtěl tedy připomenout, co je tu nejdůležitější. My jsme požádali nebo vyjádřili přání, aby Rada a komise požádali Uzbekistán, aby přijal tripartitní misi, pozorovatelskou misi, která by měla absolutní svobodu pohybu na jejich území A to v průběhu právě um, období sklizně bavlny, abychom mohli řádně zhodnotit to, jak se uplatňuje uh, úmluva Mezinárodní organizace práce. Další věc. Uh, zahájení vyšetřování a to, co nejdříve. Dále jsme požádali, aby Evropskému parlamentu byl předložen legislativní návrh, co se týče účinného mechanismu rozdělování prostředků, které by bylo podmíněno právě ukončením toho vykonávání dětské práce. Naléháme na uzbecké orgány, aby plnili principy úmluvy Mezinárodní organizace práce. A samozřejmě, že Uzbekistán podepsal také nejrůznější další mezinárodní úmluvy, nicméně ve vnitrostátní legislativě stále ještě nebyly implementovány. A nyní tedy ta nejdůležitější otázka, na kterou bych byl rád, kdyby bylo odpovězeno. Může nám říci někdo, jak probíhá tedy jednání s uzbeckou stranou a zda jsou tu opravdu reálné předpovědi, že až na podzim nastane sklizeň bavlny, tak opravdu může proběhnout ta mise Mezinárodní organizace práce do Uzbekistánu. Dále bych chtěl také vědět, eh, zda komise někým způsobem pokračovala v té práci Eh, kterou eh, vlastně navrhl Evropský parlament, tedy stažení těch, eh, toho systému všeobecných preferencí a zákaz tedy vývozu zboží, které bylo podrobeno dětské práci. Prosím, kolega, nyní má slovo. Merci, monsieur. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Na úvod bych rád poděkoval eh, výboru, že jste nám dali příležitost, abychom vás informovali, co se děje. Je to velice citlivá oblast, především eh, učinili jsme také slib přímo v tomto sále, že budeme jednat s Uzbekistánem, že musí také spolupracovat s Birem Mezinárodní organizace práce. Chceme vyvinout čím dál větší politický tlak a to jsme také učinili. E, co se týče diplomatických snah, e, aby Uzbekistán tedy pochopil, že nemá další jinou alternativu, než tedy spolupracovat s Mezinárodní organizací práce. E, v listopadu loňského roku komise v Taškentu uspořádala misi, kde také byli zástupci Evropské externí služby. Eh, měli jsme konzultaci eh, s zástupci organizací, které obhajují lidská práva, také eh, se státním zástupcem a také se zástupci UNICEFu a Světové banky. Komise tedy dala jasný signál všem tímto, těmto partnerům. To znamená, že Uzbekistán musí spolupracovat s Mezinárodní organizací práce. Toto sdělení bylo zopakováno během zasedání Rady pro spolupráci mezi Evropskou unii a Uzbekistánem, čili to je výroční zasedání, které je nejdůležitější, které probíhá na úrovni EU a Uzbekistánu. E, potom proběhly další setkání, které jsou uspořádány velvyslanci přímo na místě. A také zde v Bruselu jsme se setkali s uzbeckou stranou, měli jsme tedy pravidelná setkání e, také se zástupci Mezinárodní organizace práce zde v Bruselu. Uzbekistán se rozhodl v rámci institucionálního zasedání, e, které proběhlo v kontextu obchodu, e, uspořádat konferenci, co se týče aplikace úmluvy Mezinárodní organizace práce a Chce se tedy zaměřit především na ochranu práv dětí. Eh, eh, konalo se to v Taškentu a zúčastnili se zástupci jednak Mezinárodní organizace práce, komise a také vnější služby. Eh, musíte si uvědomit, že Uzbekistán vzal organizaci tohoto setkání velice vážně. Komise tam sehrávala úlohu takového zprostředkovatele, aby obnovila dialog a nejen tedy v rámci konference, ale také dalších setkání, které probíhaly na ministerské úrovni. Mohli jsme tedy, podle mého názoru, myslím, přispět k tomu, abychom otevřeli nový kanál komunikace mezi eh, zástupci uzbecké vlády a Mezinárodní organizace práce, takže doufáme, že dojde ke skutečné spolupráci. Konkrétně eh, zde mohu odpovědět na dotazy. Uzbekové chtějí přijmout tuto e, misi ze strany Mezinárodní organizace práce a e, uzbecká strana o OSN sdělila, že Uzbekistán chce opět spolupracovat s Mezinárodní organizací práce, co se týče e, úmluvy 138 a také 182, což se týká práv dětí pochopitelně tato spolupráce znamená také, že budeme kontrolovat, do jaké míry uplatňují tuto úmluvu. Také sledujeme, jak se vyvíjí eh, zasedání eh, Mezinárodní organizace práce, což je tedy v červnu, ale bohužel na této eh, konferenci nedošlo k žádnému závěru, který by se týkal konkrétně dětské práce, ochrany práv dětí a Uzbekistánu. Tato komise nebo tato skupina nezmínila problém nucené práce dětí v Uzbekistánu. Takže chci také zmínit, že komise mezi jednotlivými kroky, které provedla, zavedla program technické pomoci, co se týče zemědělské spolupráce, což je důležité v kontextu modernizace zemědělství. Chceme takto přispět tomu, abychom právě vmítili nucenou práci dětí. Je to program, který se má rozjet v letošním roce a je tam částka 10 milionů euro, což je, myslím, hodně. Takže na závěr, abych také konkrétně zodpověděl na dotaz, který zazněl ze strany europoslanců, chtěl bych říci, že si myslíme, že Uzbekistán vyvinul skutečné úsilí během posledních měsíců a skutečně eh, reaguje na určitý tlak ze strany Evropského parlamentu, ale také ze strany komise. A co je nejdůležitější, poslední bod, Uzbekistán také vyslal signál Mezinárodní organizace práce do Ženevy, to znamená, že bude nebo přijme tuto hodnotící mizi, která bude probíhat během následné sklizně bavlny. Pochopitelně to bylo v úzké spolupráci s orgány v této zemi, ale v tuto chvíli tedy my jako komise eh, chceme zvážit, jak tato mise konkrétně bude probíhat. A na závěr odpověď na další dotaz, co se týče těch obecných preferencí. Víte, jak ten systém funguje? Komise může zavést kroky šetření, také může udělat určité zrušení v rámci těchto všeobecných Eh, preferencí a bude to na základě Mezinárodní organizace práce. To znamená, že tady vycházíme z nařízení Rady a parlamentu a pokud tedy Mezinárodní organizace práce prohlásí, eh, že skutečně vidí sama, že tam je také problém s cenou práce dětí, tak eh, je to důležité, protože z právního hlediska, pokud to neřekne Mezinárodní organizace práce, tak nemůžeme zahájit postup, který vede k tomu, že obviníme ehm, Uzbekistán, že nedodržuje umluvu Mezinárodní organizace práce na obranu dětí a nucenou práci dětí. Takže je důležité, že doufám, že spolupráce mezi Komisí a Evropským parlamentem přinese své plody. Děkuji a nyní za eh, vnější službu pan Maldonado. Thank you, president. Děkuji, pane předsedo. Já k tomu nemám příliš co dodat po té, co pohovořil pan Kryson za komisi. My plně souhlasíme s tím přístupem, spolupracovali jsme s komisí, konkrétně s DG Trade, také s dánským předsednictvím a s delegací Evropské unie v Ženevě. Tedy opravdu pracovali jsme společně a jsme také spokojeni s výsledkem to prokazuje, že když spolupracujeme na společném cíli, tak se podaří dosáhnout výsledku a podaří se nám dosáhnout i důvěryhodných vztahů s příslušnou zemí, tedy s Uzbekistánem. To znamená, přejeme si přispět k tomu, aby se zrealizovala pro období další sklizně ta monitorovací eh, mise a pak tedy, aby se e, i uplatnila, um, implementovala ta umluva 182. E, v červenci se setká v Taškentu delegace pro Uzbekistán a doufáme, že tam tedy obdržíme další podrobnosti o nadcházejících krocích, ke kterým dojde v nadcházejících měsících. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát. Vidím, že se nám podařilo dosáhnout skutečné evropské diplomacie. Děkuji. Předtím, než předám slovo panu zpravodaji, tak eh, možná ještě stínovým zpravodajům, panu Murphymu a ostatním z našeho výboru a na závěr panu zpravodaji Kutasovi, aby mohl zareagovat na jednotlivé příspěvky, aby uzavřel eh, tuto diskusi, po případě položil další dotazy komisi. Prosím. Um. Děkuji. Myslím si, že není ta správná doba, aby se ta diskuze znovu vrátila následně po té tedy rezoluci, kterou jsme schválili, protože brzy přijde období sklizně v Uzbekistánu a upřímně řečeno, já si nemyslím, že by v Uzbekistánu došlo k nějakému pokroku. Z té zprávy vyplývá, že již dochází uh, v, této, v tomto letním období k zapojování dětí do této práce a to po celé zemi, takže to z toho nevyplývá, že v praxi se něco změnilo. A pokud se opravdu situace nezmění, bude to stejné jako loni, to znamená nějaké více než 2 miliony dětí budou zapojeny do té práce, to je naprosto nepřijatelné. Z toho, co jsem si já vyčetl, o těch eh, pokrocích, na které poukazuje komise, eh, tak myslím si, že o to, ohledně toho tady nepanuje zhoda. A ehm, ta sklizeň bavlny, ohledně toho si myslím, že uzbekistánská strana rozhodně nepřijme tuto naši tripartitní delegaci Navíc, když si přečtete to usnesení parlamentu, my tady vyzýváme opravdu, aby tato mise měla plnou svobodu pohybu, aby mohla kontaktovat všechny příslušné eh, aktéry strany a dostavila se i na ta pole, kde probíhá sklizeň. My si přejeme opravdu něco takového prosadit, protože eh, pokud tedy vláda nepřijme takovouto misi, tak v podstatě se vysmívají i té ratifikaci umluvy o zákazu dětské práce. Pokud tedy komise by se ještě k tomu mohla vyjádřit, zda se to objeví také i v té zprávě o strategii pro střední Azii, protože v podstatě lidská práva tvoří významnou součást této strategie. To by bylo důležité. A opravdu si myslím, že zodpovědnost je nyní na radě, na komisi, aby vynakládali větší nátlak na uzbeckou vládu, nejen aby tedy přijímali to tedy, jak funguje nějaký mechanismus, je důležité, aby řádně proběhla ta pozorovatelská mise letos, protože v opačném případě ta vláda bude pokračovat se svými výroky, tak jako to bylo v minulosti. Pořád to opakovali, nějaký dialog, nějaké konference, všechno to vypadalo výtečně, ale pokud v reálu, v terénu nedojste, nedojde ke změnám, tak zase na obrovské množství dětí bude podrobeno té nucené práci. Thanks. Um, indeed the pro- Paní Keller, ten pokrok, o kterém hovoří komise, to zní všechno velice dobře, ale myslím si, že je opravdu vše nezbytně prověřit a to nastane pouze po uskutečnění té mise. Jak Pol poukázal, jak eh, naléhal parlament, ta mise by měla opravdu řádně proběhnout, nejen, že si budeme vyslech, eh, vyslechneme fakta, která nám poskytne jejich vláda. Máme tu různé informace, takže možná i vy za komisi byste nám mohli objasnit vlastně, o jaké misi tu hovoříte a poté tedy se můžeme zamyslet nad tím, jaké další kroky je třeba uskutečnit. Děkuji mnohokrát, Žorži. Přeješ si ještě podat dotazy komisi? Každopádně můžeš eh, ukončit diskusi. Chceš ještě položit dotazy komise, nebo tady uděláš závěr, prosím. Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych rád poděkoval kolegům. Mne těší, že se vyjadřili. Komise to hodnotí pozitivně a já bych opravdu byl rád, kdyby se zrealizovala ta mise, nicméně podobně jako mi kolegové tu mám určité výhrady, co se týče opravdové vůle uzbecké vlády přijmout tuto naší misi na podzim. A vzhledem k tomu, že máme málo času, tak bych chtěl požádat komisi, aby opravdu znovu navázala na ten urychlený dialog a abychom obdrželi to potvrzení, o uskutečnění mise eh, Mezinárodní organizace práce na podzim. Samozřejmě je jasné, že jak my, tak komise nepřijmeme skutečnost, že bychom tedy pokročili dále v této zprávě. Já bych byl velice rád, kdyby výsledky zprávy byly pozitivní. Nicméně pokud uh, to nebudeme mít eh, opravdové potvrzení pro tu snahu o dosažení řešení, tak nepokročíme dále. A opravdu je důležité, aby výsledky zprávy byly pozitivní. Já doufám, že eh, v konečném důsledku zbecká vláda přijme realizaci této mise. Děkuji. La commission et le Komise a také Evropská externí služba. Prosím, komise. Děkuji, pane předsedo. Věřím, že co se týče principů, tak se shodneme. Principy v rámci této mise je uplatněné. Ještě jak to budeme řešit, eh, to musíme dořešit. Nicméně eh, Uzbekistán vyslovil eh, vůli pro takovouto misi, aby tedy byla provedena. Otázka nyní zní, za to bude tripartitní mise, to vše se ještě teď dojednává. Budeme dále vyvíjet tlak na oba zásadní partnery. Chci pouze říci, že co je pro nás důležité, je, že odborníci Mezinárodní organizace práce eh, na místě mohou ověřit, jaká je ta skutečnost. A o to šlo Eh, Evropskému parlamentu. Chci zdůraznit, že v případě samotné organizace na tom ještě pracujeme a zcela jistě budeme informovat váš výbor o tom, jak se situace vyvíjí. Děkuji. Donado. Meldonado, prosím. Děkuji, pane předsedo. Z toho, co jsme se dosud dozvěděli, tak a hlavní ty stížnosti vyplývající zprávy a usnesení Mezinárodní organizace práce v Ženevě byly právě ty, které se týkaly samotné sklizně. Mikrofon, prosím. It seems now. Zdá se, že to již funguje, nevím, co se stalo, takže začnu ještě jednou, pokud vám to nebude vadit. Tedy, z toho, co víme, to vyplývá ze závěru příslušného výboru Organizace práce v Ženevě. Ten problém v Uzbekistánu, který je napojený na toto věc, je zneužívání dětské práce v průběhu sklizně bavlny. To znamená v období měsíců září až listopadu. E, my jsme si poznamenali, že členové parlamentu to zmínili, že k tomu dochází také při období no, os... sázení. To znamená, že jakákoliv monitorovací mise i nezávisle tedy na těch závěrech eh, výboru. Tady se totiž hovoří o misi v průběhu sklizně a to je důležité tedy nezapomínat na tento naprosto důležitý prvek. Pak tedy ten druh mise, ano, je pravda, to, co řekli zde někteří poslanci, že to usnesení MOP tu hovořilo o misi na vysoké eh, úrovni, tripartitní monitorovací mise. Také je pravda, že MOP, když se snaží zjistit, jaká je situace ohledně implementace pravidel nějaké úmluvy, tak uplatňuje různé druhy misí. A jeden z těch prvků, který vždy vyjadřovala uzbecká vláda, je nedostatečné pochopení toho, proč MOP navrhuje misi na nejvyšší úrovni, místo toho, aby začali s nějakou technickou misi a s různými možnostmi toho, co tedy ta samotná, co, co vyplývá z umluvy, co umluva nabízí. A my jsme se snažili v podstatě jenom být takovými prostředníky pro určité řešení, pro uskutečnění té monitorovací eh, mise. Samozřejmě je třeba rozhodnout o podmínkách té mise ze strany Mezinárodní organizace práce a vlády a naším záměrem tedy bude ohodnotit tu situaci v průběhu sklizně. V průběhu sklizně tedy musíme prověřit, zda tam dochází k dětské nucené práci. Takže vláda v kontaktech s Mezinárodní organizací prací tu nehovořila o misi na vysoké úrovni, spíš o nějaké technické misi. A myslím si, že teď obě strany musí řádně definovat, Eh, podmínky, v jaké se situace nachází. Nicméně já si myslím i na základě zkušeností z minulosti, že pouze opravdoví technici mohou zhodnotit, zda tam opravdu dochází k dětské nucené práci na těch polích. Takže si myslím, že bychom měli mít na paměti, že Mezinárodní organizace práce, která, pra, které přísluší hodnotit uplatňování té úmluvy, aby toto tedy zhodnotila. A jak jsem řekla, v tom výboru pro spolupráci se setkáme v Taškentu v červenci se zástupci vlády, eh, s příslušnými úřady Uzbekistánu, a tam by se mělo tedy hovořit o přípravě té mise. My víme, že v rámci organizace této mise je třeba veškeré podmínky stanovit do konce července, tak, aby tedy ta mise mohla proběhnout eh, včas a aby mohla proběhnout řádným způsobem. Takže já bych nav- chtěl navrhnout, abychom vyčkali do té doby. Musíme vyjádřit důvěru generálnímu sekretariátu MOP a oni nám tedy následně řeknou, kdy a za jakých podmínek, jak proběhne tato mise. Děkuji, pane předsedo. Merci, monsieur. Děkuji. Chci připomenout, že eh, zpravodaj musí rozhodnout, eh, zda tedy bude eh, využívat tohoto dalšího postupu, takže pan Kotas nyní má slovo, aby uzavřel. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane předsedo. Jak jsem již předeslal, bohužel nezbývá nám příliš mnoho času. V polovině to znamená od poloviny července, um, pak následně bude mít parlament letní přestávku, takže já to nevidím nějaké další možné řešení, které bychom tu mohli navrhnout. Já tady doufám, že komise a rada uh, vědí velice dobře, co mají dělat a že se pokusí vysvětlit uzbecké vládě, že nemá jinou možnost. Nicméně opravdu tento předložený harmonogram mne netěší. Zprávu jsme odhlasovali v loňském roce, najednou je tu červen a stále ještě hovoříme o tom, jak to proběhne a sklizeň nastane v září, takže co k tomu ještě můžu dodat? Já opravdu doufám, že se ta mise zrealizuje, protože je eh, velice důležitá Eh, rozhodně to nemůžeme schválit, eh, pokud neproběhne tato mise, to si myslím, že je jasné. Eh, nous passons au point 8 de l'agenda dont... Děkuji, takže tady ten název vždycky nám dává chuť pracovat na daném bodě. V podstatě se jedná o modifikaci a uzavření dohod v rámci eh, nařízení 1528 z roku 2007. Pan David Mertin je zpravodajem, který se nikdy nebojí citlivých otázek, které se řeší na půdě našeho výboru. Možná David by nám mohl připomenout kontext eh, tohoto nařízení a potom zahájíme diskusi, prosím. Thank you, Chair, for your kind introduction. Děkuji mnohokrát za laskavá úvodní slova. Probírali jsme to několikrát, ale snažím se být většinou velice stručný, nicméně tady bych to rád probral celkem podrobně, protože jsou tady klíčové otázky, jsou tady určitá nedorozumění a osobně jsem posílil svoji, svoje stanovisko Chtěl bych eh, říci v první řadě, že se jedná o návrh, čili ukončit eh, stažení eh, ze strany VTO a máme tady 35 zemí AKT, které stále mají preferenční přístup na naše trhy. Komise a návrh tedy komise chce ukončit k prvnímu ledna tyto Eh, preference roku 2014, což bude mít dopad na 17 zemí, které budou staženy eh, z systému eh, bavlny. Budeme to muset nahradit jiným systémem, systémem GSP a někde to nebude v žádném systému. Takže v jakém kontextu má padnout toto rozhodnutí nebo tento návrh? Jel jsem do Keni jako člen AKT, jel jsem do Zambie, také jsem jel na zasedání předsednictví k dané problematice. Hovořil jsem s celou řadou zástupců z Afriky, z Tichomoří a všichni to vidí jako agresivní krok ze strany Evropské unie. Když takto komise nepřipravovala, nicméně naši zástupci to vidí jako určité vydírání Eh, že se dostávají do pozice, která pro ně není příznivá a příjemná. Komise zcela jistě bude mít asi jiné argumenty, nicméně komise chtěla i pas přístup na trh a myslela si, že tak to najde řešení. Nicméně, vzhledem k tomu prosazujeme otázku veřejných zakázek, intelektuálních práv, duševního vlastnictví, takže tyto dohady jsou nesmírně složité. Je tedy velice obtížné, aby ukončili tyto dohody v rámci harmonogramu, který jim byl předložen, který mají tedy naplnit. Rád bych eh, vyjasnil několik eh, nejasností. Hovořil jsem s Robertem, který neustále tvrdí, ne, nemůžeme to prodlužovat, eh, prodlužovat daný termín. Jak už jsem říkal, nikdy jsme žádný termín předtím neměli. Měli jsme v roku 2007 ukončení tohoto zrušení a nikdy jsme tam potom nestanovili nějaké konečné datum. Rok 2014 byl jednostranně rozhodnut ze strany komise. A k tomu se dostanu později, ale rok 2014 je téměř nemožný pro celou řadu partnerů, aby vůbec naplnili takovéto datum. Takže je to poprvé, kdy jsme stanovili nějaký termín. Eh, pokud schválíme toto nařízení pozměňovací návrhy, tak se stanoví konkrétní datum. Ať už je to cokoliv 1. ledna 2014, nebo já chci až rok 2016 16 eh, a nebo jiná data. Jakmile to bude v daném nařízení, tak je to pevně stanovené datum. A ne, jak někteří říkají, že si to neustále eh, měníme, jakmile toto nařízení a pozměňovací návrhy budou schváleny, tak to datum bude dané, fixní. E, navrhl jsem rok 2016. Proč rok 2016? Protože e, chápu argumenty komise, musíme být kompatibilní s VTO. Nepřijímám nicméně, protože jsem hovořil i s jinými zástupci, kteří nejsou zastoupeni ve VTO, Vím, že se má řešit eh, případ na VTO, kdy se bude říkat, že Evropská unie porušuje eh, určité, určité dohody a jiné eh, země chtějí ukončit zrušení a bylo nám řečeno, pokud to nebudeme řešit k prvnímu lednu 2014, tak země, které nejsou součástí AKT, tak budou reagovat negativně. Neříkám, že mi to uspokojuje, ale chápu, že tady máme velkou výzvu před VTO, pokud tady schválíme tento pozměňovací návrh. Nicméně je mi jasné, že bychom měli stanovit eh, datum, abychom byli kompatibilní s VTO. Proč rok 2016? Kdybychom měli 1. ledna 2014, tak jak navrhuje komise, tak podle studie, kterou jsme financovali jako Evropský parlament, tato studie, nenavrhujeme zemím, že by mohli ztratit preference k 1. lednu roku 2014. říkáme, že je prostě ztratí, že o ně přijdou. Eh, tato studie byla provedena v červnu 2012 a pro tyto země je nemožné, aby prošly ratifikačním procesem k 1. lednu 2014. Takže pokud to schválíme někdy v září, tak eh, pokud to má platit k 1. lednu 2014, tak tam některé eh, eh, země budou vyloučeny. Takže já si myslím, že ten rok 2014 není rozumný a přiměřený. Není to nic abstraktního, má to opravdu reálný dopad na dané země, o kterých hovoříme. Kenya bude asi zemí, která bude tratit nejvíc. Pokud schválíme rok 2014, eh, ztratí eh, tarifní preference pro všechny produkty, především pro květiny, řezané květiny. A jak už jsme vedli diskusi, to pro ně bude dvojitá rána, protože eh, mají nulový tarif u květin, potom budou mít tarify u květin, největší rival Kolumbie bude mít e, tarify a dostane se na nulové hodnoty. Takže úplně změníme rovnováhu v obchodu, to znamená, že prohodíme víceméně Keniu za Kolumbii, pokud schválíme tento návrh. Co se týče Namibie, Botswany a dalších e, velkých zemí, ty také budou hodně tratit. Tady to nemá nic společného s jejich eh, dohodou, aby se přijali k Aripě, nicméně eh, se to týká Jihoafrické nebo Africké unie a musí spolupracovat se SADEKem, s jejich partnery předtím, než eh, se přihlásí k IPA. A jde především, abychom pozbudili regionální spolupráci a bylo by špatné, aby Namibie, Botswana podepsali tyto domluvy, tak bychom rozbili regionální solidaritu a o to by nám nemělo jít. Takže pokud přijdou o své preference, tak odhady za Namibii jsou takové, že to bude 59 milionů euro ročně, to bude jejich ztráta, co se týče tarifů v oblasti ryb a hovězího, což je velká rána pro takovouto zemi. Pochopitelně to no- není přímo spojeno s tímto nařízením, nicméně Namibie přijde také v roce 2014 o finance z ETF. Nebudou způsobili je na fondy z Evropské unie. Opět to bude ohromná rána pro naši strategii rozvoje. Myslím si, že nás budou považovat eh, za nespravedlivé, Eh, také, že nepodporujeme rozvoj, pokud schválíme rok 2014. Tady na druhé straně je také požadavek, aby nebyl žádný termín eh, v daném řízení. Já opakuji, myslím si, měli bychom prosadit rok 2016, ale chtěl bych jasně říci, pokud eh, neprosadíme rok 2016, tak v mé skupině, a myslím si, že má skupina mě podporuje, tak by to nemělo být k 1. lednu 2014, ale měli bychom nařízení zamítnout. Za žádných okolností nechci, aby toto nařízení vešlo v platnost k 1. lednu roku 2014. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu zpravodaji, který se takto radikalizoval eh, v případě všech těchto zpráv. A teď dáme slovo stínovým zpravodajům, takže pan Kristof eh, Fielner a poté Helmut Scholz. Děkuji mnohokrát. Na úvod David mě velice uspokojil, protože bere v potaz skutečnost, že to prostě musí skončit. Začali jsme v roce 2007 a myšlenka byla, že to bylo dodatečné nebo um, určité řešení pouze na omezenou dobu, nicméně mezi lety 2007 a 2014 je hodně času. Měli jsme tady sáhlé diskuse, abychom náležitě vyrušili čas, abychom všichni byli konstruktivní, ale prostě musíme to jednou ukončit. Když se bavíme tedy o roce 2007 a o novém datum, tak to není nic svévolného, co by se objevilo z čista jasné. Je tady dobrý důvod, abychom měli rok 2014. a například, když pracujeme v rámci GSP, tak říkáme ano, 1. ledna 2007. A když se podívám na země jako Ekvador, tak tam jsme měli celou řadu diskusí, co se týče eh, dopadů eh, pro tuto země, Eh, která bude opouštět eh, GSP. A potom bylo řečeno, že další e, historické země nebo svévolně vybrané země by Tedy i když přijdou o GSP, měli mít tento systém od roku 2014. Já si myslím, že to není spravedlivé. Když vezmeme třeba Botswanu, Eh, to není tedy země, která má tak nízký, nízké příjmy, takže když se podíváme na HDP v Evropské unii, tak pouze chci poukázat, že mají větší HDP eh, na hlavu než například Bulharsko. Takže jenom abychom si udělali představu, o čem vůbec hovoříme. Oni to budou mít a přitom Ekvador bude eh, mimo tento systém. Musíme tedy mít nějakou logiku, kterou budeme uplatňovat po roce 2014. Nesouhlasím s argumentem, který jsem také slyšel od některých přátel v rámci AKT, že tento návrh je pokus vyvinout tlak, aby to podepsali, protože pokud by byla výzva na straně VTO, pokud by to bylo řešeno v rámci VTO, tak se bavíme také o bezpečnosti. A když vytvoříme tento precedent, nebo pokud stanovíme dané datum, tak jak my, tak oni eh, vědí, jaká jsou pravidla hry. Pochopitelně to je součást dané diskuse celou dobu. Pokud bychom měli pouze přístup na trh, tak by to bylo jednoduché, ale je tady dobrý důvod, proč eh, jsme se rozhodli neumožnit přístup na trh, protože to by eh, nezajistilo samo o sobě rozvoj. A to byl důvod, proč to děláme není přece na nás, abychom vyváželi na otevřené trhy. Já si přeju, abych je více loboval za evropské země, co se týče eh, vyjednávání při IPAS, eh, protože by na mě tlačili, abychom investovali, abychom něco udělali. Bohužel tam není velký zájem nebo dostatek zájmu pro investice a obchod s těmito zemi. Ten důvod, proč to děláme, proč máme IPAS, je, abychom podpořili uh, rozvoj a pokud chceme mít takovýto balíček, tak se nemůžeme soustředit pouze na přístupy na trh. Já si myslím, abychom byli koherentní z hlediska naší politiky, aby skutečně naši obchodní partneři měli všichni stejné podmínky, tak návrh komise na rok 2014 je dobrý a myslím si, že jak kvůli nám, tak kvůli nim právní jasnost je důležitá a také eh, zbavit se té nejasnosti na straně VTO je také dobré. Eh, rok 2014 je dobrý. Nemůžeme spekulovat, jestli teda rok 2015 nebo rok 2016 je ten správný rok, eh, co, jaká rizika to představuje, o tom nechci spekulovat. A z toho důvodu jménem EPP říkáme rok 2014. Mohli bychom, a vím, že neformálně jsme se o tom bavili, kde můžeme najít ten kompromis, Někdy je snadné činit kompromisy, protože tam máte nejrůznější stavební bloky, řekneme, tady něco děláme, tamhle něco ne. Najít kompromis, dobře. Je to prostě datum. Možná je, bude lepší, abychom to dali prostě do hlasování, ale za EPP eh, preferované datum je rok 2014 a pokud to nebude schváleno, tak eh, budeme hlasovat cokoliv, co se bude blížit k roku 2014. Může to být rok 2013 anebo 2015, ale nelepší koherentnost naší politiky, to je náš hlavní cíl. Děkuji. Emuchus. Emuchus, pardon. Thank you, Mr. President. Děkuji. Není to poprvé, kdy o této věci diskutujeme, a dnes možná o tom diskutujeme o něco podrobněji. Ale pan zpravodaj to popsal velmi dobře, já chci být eh, otevřený hned na začátku. Eh, navrhuji zamítnutí eh, toho návrhu. Můj kolega Fjellner tím asi nebude úplně překvapen. Proč to navrhuji? Neměli bychom porovnávat jabka a hrušky. Summit G20 v roce 2008, eh, tedy na vrcholu finanční krize, rozhodl, že v příštích dvou letech musíme mít jasné jasný plán, jak eh, eh, to vyřešit. Včera se konal další summit G20 v Mexiku, tedy pět let po tom prvním rozhodnutí v roce 2008 a pořád ještě nemáme žádná jasná pravidla v této oblasti. ale minimálně teď eh, je větší informovanost o tom, jak by ty země měly reagovat a jak by se měly chovat zodpovědně. Nejde o jenom obchod, ale jde obecně o rozvoj eh, států AKT a ty záleží na těchto řešeních. Takže musíme eh, najít společný přístup eh, k regulaci těchto problémů. Jednání o konkrétním hospodářském vývoji těchto zemí, což je předmětem tohoto nařízení, by mělo projít podrobnými konzultacemi s těmito zeměmi. že ten rozsah je zásadní a já podporuji eh, přístup pana Martina, který, eh, když to popisuje, ale můj závěr z toho celého je naprosto opačný. I já jsem byl v Keně a v Zambii. Tam jsme eh, získali určitý přehled o situaci. A dále jsem chtěl říci, že si musíme uvědomit, že mluvíme o nové obchodní strategii EU a jde o zájmy také našich partnerů, nejenom EU. zejména se to týká států východní Afriky. Potřeba respektovat eh, odlišnou míru vývoje nebo rozvoje a také pravidla VTO Těch dohod eh, mezinárodních je celá řada a ještě bych chtěl poukázat na to eh, datum. Pokud to má být 2014, tak to znamená, že ještě během tohoto roku bude potřeba ta jednání dokončit. A moc času už tedy nezbývá. protahování by mohlo této země poškodit. A na závěr chci říci, že stanovení termínu je podle mě eh, ne eh, příliš dobré pro eh, konsistentnost naší politiky a mohlo by to také podkopat naše vztahy s těmito státy. A proto bychom si měli ponechat to nařízení 1528. A tolik tedy můj závěr. Já... Notre collègue Keller. Kolegyně Keller. Děkuji. Byla tady řeč o konsistentnosti naší politiky v oblasti eh, rozvoje. Jak je to také eh, uvedeno v článku 208 Lisabonské smlouvy? víme, že hlavním cílem této politiky je snižování eh, chudoby. To by bylo, bylo by tedy dobře, kdyby nařízení GSP eh, platilo. Takže ten eh, argument, který jsme právě slyšeli, podle mě není úplně relevantní. Výbor DV také eh, ve svém stanovisku doporučuje nehlasovat pro omezení přístupu na trh eh, s nějakým datem. Oni odmítají jakékoliv datum a navrhují nebo říkají, že eh, pozměňovací návrhy by mohly poškodit regionální spolupráci v těchto zemích. Dále eh, říkají, že to omezuje manevrací prostor a že také se to odchyluje od standardní praxe. Já naprosto chápu argumenty některých, zejména afrických zemí, které mají pocit, že jsou vydírány. A pokud nejste přesvědčeni těmito argumenty, tak by vás také Eh, mohly zajímat některé formální problémy. Jedné nevládní organizace, think tank, která tady eh, v Bruselu eh, působí, není to spojeno se stranou zelených, a v tom jejím dopise upozorňují na dvě věci. Za prvé, článek 23b nařízení umožňuje Evropské unii stáhnout eh, přístup k trhu po neúspěchu ratifikace během rozumné doby. Není možné to stáhnout, protože nebyly podniknuty žádné kroky a to jsou ty důvody, které jsou uvedeny v návrhu komise. Takže neúspěch ratifikace během rozumné doby, eh, k tomu nedošlo, Komise ve svém návrhu říká, že nebyly přijaty žádné kroky, ale samotné ty kroky nestačí. A to tedy znamená, že tam eh, chybí jasný právní základ. A druhá věc, eh, kterou jsem eh, chtěla tady zmínit, je to, že návrh komise obsahuje vážnější problém. Nařízení 1528 představuje jednostranou aplikaci takové dohody, což znamená, že podléhá Vídeňské úmluvě o práv, smluvním právu a že tedy ty podmínky, které tam jsou stanoveny, nebyly splněny. Je to tedy jednostranná aplikace, v tom případě to spadá pod tu Vídeňskou úmluvu o smluvních Eh, o smluvním právu a tam se stanovuje, kdy je možné ukončit platnost eh, takových eh, smluv. Ta studie není nic nového, je to z října loňského roku a komise by tedy měla vědět o těch problémech, které tady jsou. Jenom mě by zajímalo, jestli se tím zabývali a jestli to nějak vyřešili. Nejsou to tady jenom politické argumenty, ale jsou to i právní argumenty. Kolega Berder eh, eh, máme tady systém eh, neustále se střídajícího předsednictví výboru. Za chvíli to bude kolega Lange, který mě nahradí v této funkci. Já bych se také eh, toho mohl zhostit, jen vždycky jsem to chtěl. Možná by nám měla předsedat nějaká žena pro změnu. Dohody o partnerství. Eh, aspoň tak se to jmenuje, ale to partnerství se tady nějak zvlášť neprojevuje. Myslím, že když jim pošleme dopis eh, a řekneme jim, že to bude trvat už jenom dva roky, tak to pro ně bude trochu šok. Myslím, že tady bylo jasně eh, řečeno, že by to mohlo mít velmi škodlivý dopad, protože hodně lidí teď znervoznělo mají pocit ohrožení a vznikla tady nedůvěra. V důsledku tohoto Damokleva meče v roce 2014. A já si myslím, že bychom měli vystupovat diplomatičtěji a klidněji. přístup k těmto dohodám znamenal eh, podporu regionální spolupráce a zejména ve východní Africe by bohužel to mohlo znamenat, že Kenya vypadne eh, z této, tohoto regionálního uskupení a eh, dojde k destabilizaci. Existuje tady zóna volného obchodu a bude docházet k přesunům eh, zboží z Keně do, z Keni do Ugandy. A proto si myslím, že už to trvá nějakou dobu a že je potřeba říci, že někteří naše kolegové říkají, že komise pořád mění pravidla a že to přispívá k jejich rozčarování. Myslím, že si ne vždycky uvědomujeme, že Ministři někdy jednají, ale eh, ne nutně informovají zbytek eh, vlády o tom, o čem jednají. A ty informace tedy nejsou k dispozici eh, všem a najednou se objeví taková lhuta, která všechny překvapí. A ten eh, velký klacek, eh, který tady, kterým se tady vyhrožuje, je, eh, představuje riziko. Hovoří se tady o tom datu. A já si myslím, že prostě nezbývá dost času, aby se to všechno vyřešilo rozumným způsobem. Meteo bude spokojená, dokud se stanoví nějaké datum, jakékoliv. A i já si to myslím, že eh, pevně, že potřebuje nějaké pevné datum. Klidně bych mohla souhlasit s rokem 2016. I to eh, se bude stíhat jenom velmi těžko, protože jednání se kolikrát protáhnou. Takže když tady schválíme 2016, tak to bude konstruktivní a bude to v duchu partnerství. Dankeschön, Kollegin Beda. Děkuji, paní kolegyně Beder. Nikdo další se o slovo nehlásí, proto dám slovo zástupci komise. Kolegyně Galina vedoucí oddělení. Děkuji, dobrý den. Já to všechno řeknu velmi stručně. Pokusím se vyjasnit několik věcí. Celá ta diskuze je nesmírně zajímavá, protože eh, se ukazuje, že některé věci v našem návrhu ještě pořád nejsou dostatečně jasné. Výjimka VTO no, od které se odvíjí ta dohoda z Kotonu a ty preference někdo v roce 2001, vypršela to v roce 2007 a teď ta výjimka neplatí. V roce 2012 ještě pořád se bavíme, jestli eh, eh, je správné to už ukončit v roce 2014 nebo dokonce později. Důvody eh, pro ten návrh byly velmi jasné, jde o přechodné eh, období, protože nám bylo jasné, že eh, bylo evidentní, že mm, státy měly problém s ratifikací v roce 2007 a proto jsme se dohodli, že jednostranně nabídneme nejštědřejší režim, který máme k dispozici v EU, tedy bezcelní eh, režim, bezcel a kvot, eh, a to bez splnění podmínek ze strany těchto států, s tím, že by to mohlo trvat dva, maximálně tři roky, než dojde k té ratifikace, ale eh, v roce 2014 už to bude šest let. A já jsem trochu překvapená, když někteří mluví o tom, že by se to mělo ještě prodloužit. A nemusím se asi zmiňovat o právní nejistotě, tož eh, není jenom eh, právnický eh, argument, ale také to má vliv na rozvoj, protože to vede k odkládání investic. Já si myslím, že ty státy teď mají v podstatě tři možnosti. Když to zjednoduším, mohou buď ratifikovat ty dohody, které už měly podepsané v minulosti, to nemusí trvat moc dlouho, to by se dalo schválit velmi rychle a do roku 2014 na to je dostatek času. Některé státy možná dávají přednost v jednání jiných dohod, těch eh, celoregionálních. My jsme v komisi řekli, že bychom na to mohli počkat, než se to vyjedná a ratifikuje. A ta jednání postupují docela dobře. Já jsem eh, překvapená tím vaším negativním dojmem, který máte ze všech těch jednáních. A chtěla bych zdůraznit, že některé z těch otázek, o kterých se diskutuje, tak eh, o nich se diskutuje pouze na žádost stran. My jako EU jsme se rozhodli přijmout klauzule takzvané randevu a projevili jsme velkou míru flexibility, já vám to můžu dokázat. A proto bychom měli mít na paměti, že rozhodně nemáme problém eh, s těmi singapurskými otázkami. Pokud ty státy o tom chtějí jednat, tak mohou, jinak to problém není. Zatím naši partnery jsou relativně spokojení, buď tady mohou eh, podepsat ty předcházející dohody, nebo mohou jednat eh, regionální, nebo mohou eh, eh, říci, že eh, chtějí, aby se s nimi zacházelo jako se všemi ostatními rozvějící se zeměmi a jakékoliv návrhy nebudou mít vliv na přístup k trhům těch nejchudších států. Tam víme, že platí dohoda Anything But Arms. V podstatě mluvíme o dvou zemích, Botswana a Namibie, což jsou ty státy se středně vysokým nebo s vyššími středními příjmy. Ty ostatní určitě nebudou chtít se vzdát těch partnerství, aspoň podle toho, co já vím. Potom by spadly totiž do skupiny GSP. My jsme chtěli zjednat jasnost eh, vůči těmto partnerům a nikdo nás nemůže obvinit z toho, že bychom nebyli dostatečně štědří. Opravdu nikdo. A to byste měli vědět, protože my jim dáváme dostatek času a pomáháme těm zemím překonat eh, ty velmi malé zbývající překážky. V těch jednáních zbývá jenom několik málo věcí, které potřeba vyřešit a Dále chci říci, že právně to nemluvíme o eh, přechodné aplikaci. Dovolte mi, abych vás ujistila, že z právního hlediska je ten návrh naprosto košer. Já eh, bych byla ráda, kdyby ten návrh eh, zůstal vyvážený tak aby eh, všichni to mohli podepsat a tím, že to eh, navrhujeme datum 2014, tak je to z naší strany štědré gesto, protože v podstatě více než 10 let eh, čekáme, až se k tomu doberou tyto země. Mají problém s kapacitou, to je nám jasné, ale rozhodně nás nikdo nemůže obvinovat z toho, že nejsme štědří. Děkuji. Paní Kele má ještě jednu doplňující otázku. Vy jste právě říkala, že není žádný problém eh, s těmi právními aspekty a mohla byste mi to vysvětlit, protože eh, tato nevládní organizace tady konkrétně poukazuje na právní problémy a mě by velmi zajímalo, jestli ty problémy jsou relevantní nebo ne. Pokud to nemůžete eh, nám říci teď, tak kdybyste nám to mohla dát písemně, ale my o tom budeme teď hlasovat a rádi bychom Eh, se v tom vyznali. Pokud eh, vám to nějak eh, pomůže, tak mohu rozpílit vaše pochybnosti. Je to ale techničtější vysvětlení. Ten smysl té vídeňské úmluvy je v tom, že se tam požaduje, aby druhá strana nabídla reciprocitu, což je minimálně nějaké jednání, které by eh, mohlo vést k tomu, že eh, začne nějaké jednání, teď to říkám velmi eh, zjednodušeně, ale my jsme jednostranně nabídli prozatímní aplikace, která nebyla nikdy uznána tou druhou stranou, a vy jste zmiňovala článek 25 Vídeňské umluvy, který ale platí pouze, pokud ta druhá strana udělá nějaký krok, něco podnikne. Nemůže to platit jenom tak, eh, že si řeknete, že ten článek eh, bude platit, pokud ten partner eh, jedná jednostranně. A je to tak dobře, protože Vídeňská umluva, kterou já znám velmi dobře, z hodou okolností nemůže klást to břemeno eh, na tu stranu, která eh, nejedná. My jsme chtěli jim nabídnout ty eh, preference a my jsme byli velmi štědří, nikdo nás nemůže obvinovat, že jsme nebyli. Jednostranně jsme to nabídli a to bez výjimky VTO což nutně nemusí být to nejlepší. Byli jsme pokryti až do roku 2007 tou výjimkou, ale od roku 2007 už ta výjimka neplatí a tato, tento jednostranný akt, upřímně řečeno, není eh, právně spochybnitelný, ale mm, současně eh, se eh, bylo politicky evidentní, že nemůžeme ukončit ty preference. A myslím, že to stačí, jinak to budou více komplikovat. Schönen Dank. Ehm, Dan... Děkuji. A teď dávám slovo ještě panu zpravodajovi na závěr. Já bych chtěl poděkovat všem kolegům a také komisi, jen bych zareagoval na některé věci. Komise samozřejmě má právo, pravdu, když říká, že od roku 2007 nemáme tu výjimku VTO. Samozřejmě, já to nemůžu hovořit za všechny země VTO, ale je jich tu několik těch nejvíce citlivých, nejméně rozvinutých kterých se to týká. To znamená, počítá se to s tím, že k něčemu dojde, ale zatím to nebyly žádné náznaky toho, že dojde k nějakým aktivitám, takže možná komise by mohla říci tedy, na které konkrétní země tu komisi. Pokud tedy stanovíme datum, ať to bude těch 2014, 16 nebo 18, určitě si to bude vyžadovat tedy nějakou aktivitu ze strany nějaké země. Myslím si, že ta lhuta prostě musí dojít. Dokonce tady bych souhlasil asi s tou analýzu pana Šulce, i když jsou tu různé názory, může se to úplně zam, zamítnout nebo se stanovit nějaký, nějaké datum. Za druhé, tady nechci zacházet do podrobností, ale nemohu ignorovat tu připomínku komise, že nevynakládáme nátlak na ty partnerské země v těch singapurských věcech a nebo ve věcech práv duševního vlastnictví, přístupu ke službám nebo veřejných zakázek. Protože my jsme byli v Kenii, možná si na to vzpomenete, Měli jsme tu také i briefing komise ohledně toho. Hovořili jsme s hlavním vyjednávačem Keni, s ministrem obchodu Keni a oni nám řekli ano, Evropská unie předložila všechny tyto záležitosti eh, k projednání a je tu nátlak. A komise říká, oni na nás, tedy my na ně netlačíme, a oni zase říkají, ale o tom se jednalo, tady to je otázka, eh, jak to každá strana interpretuje co je tedy již připraveno k vyjednání, na co se tu vynakládá a nátlak, o čem se tu jedná s, s příslušnými stranami, do jaké míry podrobností se to projednává. Christopher tady také něco zmínil. Já si myslím, že některé věci se mohou vyvíjet, eh, řekněme, přátelským způsobem, něco můžeme předložit k projednání, ale je tu eh, podstatný rozdíl, když se chceme snažit vyjednat dobrou dohodu a když se snažíme o vyjednání přístupu na trh. Tady v tom jsou rozdíly. I rozdíly, jak to vnímají naši partneři. Potřebujeme odbornou expertízu, potřebujeme zajistit stojná pravidla hry pro všechny. A pak ještě jedna věc, já bych zareagoval na to, co říkala komise, to jsou tedy ty možnosti zemí AKT a říci tedy ano, budeme to ratifikovat, tedy dokončíme ratifikační proces. Já se tu nechci znovu soustředovat na Keniu, nicméně tuto záležitost znám asi nejlíp, tam jsem byl. Pokud Kenya podepíše dohodu o hospodářském partnerství a třeba o ostatní východoafrické země ne, tak eh, to může být vyloučení eh, z toho společného trhu nebo zóny společného trhu. A tady máme určitou doložku o solidaritě. A další země východní Afriky eh, spadají třeba do toho pravidla vše kromě zbraní a nemusí na ně být vynakládán úplně stejný nátlak jako na Keniu, aby podepsala tu dohodu EPA. Já navštívil jsem třeba i Zambii a, a tam je ten přístup trošku jiný. A v podstatě to může dojít tak daleko, že Kenya nebude moci zamítnout tu EPU, dohodu EPA protože by to znamenalo, že by se veškeré obchodování přesunulo na vedlejší sousední země, takže je tu celá řada záležitostí, které mohou mít určitý dopad na průběh toho jednání. Samozřejmě v určité momentu to musíme dovést do nějakého konce, ale přejeme si, aby ty cíle byly proveditelné a z toho důvodu tu právě navrhuji ten rok 2016 a ne 14. Já děkuji panu zpravodaji, to, co říká, je naprosto jasné. Zítra se o tom bude hlasovat a doufám, že to rozhodnutí tedy bude definitivní, protože to je také určitý signál pro naše partnery. Tím eh, končím projednávání tohoto bodu číslo 8 a dostáváme se k devítce. aktivity naší monitorovací skupiny. Já si myslím, že je správné, abychom se tady informovali, aby eh, ta monitorovací skupina se nějak nevzdálila eh, našemu jednání, eh, aby nám, a je potřeba, aby nám vždycky podala informace, nebo jejich více, těch monitorovacích skupin. Jedna je pro Střední Ameriku a já dávám slovo zpravodajovi. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, v první řadě chci poděkovat panu Lajfimu za poslední zasedání monitorovací skupině. Já jsem tehdy eh, kvůli problému z lety nemohl být minulé pondělí v Bruselu. Rád bych teď vysvětlil tu situaci o dohodě mezi Evropským unii a Střední Amerikou. Konečně se rozhodlo, že INTA a výbor pro uh, obchod tedy uzavřel dvě dohody. Jedna se týká článku 50 a druhá se týká souhlasu. Doufáme, že zítra Koreper odsouhlasí tuto dohodu a že 25. pak eh, samotná rada toto potvrdí. Stejně tak 28. či 29. června se počítá s, po, eh, s podepsáním v Tegucigalpě v Hondurasu. Takže zatím tu máme návrh textu, je třeba to ještě úplně uzavřít, doplnit s výborem pro zahraniční záležitosti. Oba texty tedy budou předloženy, to znamená, ta týkající se článku i souhlasu, bude to předložené 12. července tady tomuto výboru a bude otevřena lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů. Počítáme z hlasování u nás na výboru v září a v říjnu pak by to mohlo být odhlasováno společně, tedy oba eh, do, obě ty dohody, ta provizor, ten provizorní text, souhlas i ta ochrana doložka někdy tedy na plénu, zřejmě na konci září či v říjnu. Ještě chci říci, že právní služba tu zaznamenala určité právní politické problémy horizontálního rázu, které postihly několik dohodů, včetně tedy i tato dohoda um, o partnerství mezi EU a Střední Amerikou. Zdá se tedy, že tu naštěstí máme institucionální politickou vůli vyjádřenou Evropskou komisí, tedy aby našli uh, přijatelné řešení, aby se tam mohly do těch odstavců zapojit i doložky, i ty záchranné doložky a nemělo by to vést k nějakým problémům. Pokud tedy budete mít nějaké dotazy, tak je velice rád zodpovím a to ještě Děkuji, pane předsedo. Ich sehe Moment keine Wortmeldung. Nevidím, že by se někdo hlásil o slovo, ale možná, pane zpravodaj, byste ještě mohl se vyjádřit k těm safeguards. Protože ta dohoda a ty safeguards by měly být základem pro další dohodu. Sí, efectivamente. Ano, opravdu, pane předsedo. Co se týče těch doložek, tady se počítá, že budeme hlasovat 12. července. Ty návrhy zde ve výboru a následně proběhne trialog a pak budeme hlasovat o doložce v říjnu. Tady záměrem je to, aby hlasování ve výboru INTA proběhlo zároveň s hlasováním v plénu, aby tedy panoval určitý klid v době hlasování dohody, že všechny ty věci, na kterých záviselo i um, odhlasování té doložky, takže je to vše již uzavřeno. Ja gut. Dan. Výborně, takže končíme tento bod a jako další tady máme eh, setkání koordinátorů. Takže prosím všechny, kteří tady být eh, nemají, aby opustili tento sál.